Donc je propose de reprendre nos travaux. Vážení kolegové, tak já navrhuji, abychom se eh, pustili zase do práce. Eh, od včerejška jsme toho stihli víc, než jsme očekávali, takže teď nám zbývají na programu dnes odpoledne pouze tři body. Pokusíme se je rychle projít, tak abychom mohli vás co nejdříve uvolnit a současně samozřejmě, abychom vyřešili všechno, co máme na programu. Tři body. Začneme s zprávou kolegy Alfonsiho, který se k nám připojil a týká se to uvolnění, eh, týká se to eh, rybolovních práv eh, s Kapverdskou republikou, potom přijde, přijde vicepremiér Srbska a konečně hlasování o Eh, využití fondu u, u přizpůsobení se globalizaci na základě zprávy Barbary Matera. Já navrhuji, abychom začali panem Alfonzim. Eh, srbský vicepremiér by měl dorazit v 15.45. Pokud tu nebude v očekávanou hodinu, navrhuji, abychom eh, hlasovali, protože vidím, že jsme usnášení schopni. Někteří kolegové chtějí určitě být tady, ale stejně do konce odpoledne musí být v jiném výboru, tak se nedá nic dělat. Já prostě si to zodpovím. No, nedomnívám se, že by byly nějaké velké politické rozpory mezi frakcemi na toto téma. A takže pokud srbský vicepremiér tu bude včas, tak eh, nejprve provedeme jeho slyšení když ne, tak budeme předtím hlasovat, abychom ušetřili čas. Pan, pane François Alfonsi, čekáme s velkým zájmem vaši zprávu o rybolovních právech a dohodě s Kapverskou republikou. Dobrá, takže je to, jsou to rybolovná práva a finanční příspěvky podle dohody mezi ES a Kapverdskou republikou, podle nových pravidel v rámci Lisabonské smlouvy, kdy my máme tu, tento, tuto dohodu potvrdit nebo zamítnout. Předtím jsme se zabývali e, Šalamounovými ostrovy, Seychely a e, několika dalšími ostrovními státy. Ty byly celkem všechny malého finančního rozsahu. Tady se jedná o 0,5 eh, milionů eur ročně. Je to na tři roky dohromady za 1,5 milionu eura. Eh, je to poprvé, kdy vlastně nás, je to konzultovány no, s námi v termínu, jinak um, zatím vždy jsme eh, spíš jaksi doháněli velice uh, jaksi velký sklus a uh, já k tomu tak dalece nemám mnoho co říci, pouze doporučuji, abychom se k tomu vyjádřili kladně a Obecně si myslím, že bychom měli vést obecnou rozpravu o těchto rybolovních dohodách. Brzo přijde na řadu Mauritánie, tam je daleko větší dopad, je to několik desítek milionů eur. A na předchozích schůzích jsme se dohodli, že by bylo potřeba, aby náš výbor a výbor pro rybolov nějakým způsobem mohli společně popřemýšlet o těchto rybolovných dohodách se třetími zeměmi. Dobrá. Eh, děkuji, kolego. Hlásí se někdo? Paní Golie? Já jenom chci podpořit názor pana Alfonziho. My jsme několikrát hovořili o, o tom, že bychom měli dělat společné zasedání rozpočtového a rybolovného výboru, protože už tak nemáme přístup jaksi k vlastním jednáním, protože nejsme věcně příslušní, ale myslíme si, že společná schůze Eh, nemyslím si, že by to zajímalo příliš mnoho lidí, ale společná schůze by, myslím, byla důležitá a já podporuji tuto žádost pana Alfonziho. Dobrá, děkuji. Já si eh, myslím, že jsou to důležitá témata. Tyto dohody obsahují podpory, které jsou důležité pro rozvoj tedy těch příslušných států nebo regionů. Eh, nevím, jestli výbor pro rozvoj má nějakou, bude se vyjadřovat k této dohodě, možná by je to mohlo zajímat. A jak už jsme říkali, ale teď bychom to měli i udělat, Eh, myslím, že bychom se měli snažit udělat pracovní, společnou s pracovní schůzku těch, kteří z výboru pro rybolov a z výboru eh, rozpočtového, případně z dalších, které to zajímá, abychom si stanovili společnou eh, strategii. Promiňte, nejsem si jistá, jestli se to bude týkat výboru pro rozvoj, protože Kapverdy jsou v takzvané státy Eh, které jsou jaksi v, v transformaci, nejsou už vyloženě eh, v, tom, v té skupině pro, pro spolupráci a rozvoj, ale takže mm, možná se to eh, výboru pro um, DV nebude, nebude týkat, ale um, jenom reaguju na to, co říkali kolegové přede mnou. Dobrá, tak uvidíme takže, nebo možná zahraniční výbor bude o to jevit zájem. Každopádně pokud bychom udělali tuto strategickou pracovní schůzku, tak by se jednalo o všech eh, rybolovných eh, dohodách. Eh, a samozřejmě, jestliže Kapverská republika by mohla změnit kategorii, do které patří, tak to je, to je jiná věc. Pane Alfonzi, pan Alfonzi, náš zpravodaj, Eh, chci se zeptat, byl jste členem delegace, která jela na Island? Vy, který máte rád rybolov. Měli jsme delegaci na Islandu. Eh, předsedali Geran Ferm. A Oni eh, vypracovali zprávu, kterou jednomyslně přijali, všechny frakce byly zastoupené, bylo to moc zajímavé a pan Ferm nám to včera odpoledne shrnul. A mě v té Granově zprávě zaujalo, že naše delegace, a Gran mě opraví, byla velmi zaujatá tím, jak kvalitní rybolovná politika na Islandu existuje a byli zaujati tím, že Islandané ve svých předběžných jednáních o případném přistoupení k Evropské unii vůbec nežádají podpory pro rybolov, nechtějí využívat dotace, oni naopak žádají, aby nebyli zahrnuti, aby nebyli příjemci podpor a jsou toho názoru, že se jim podařilo vypracovat eh, ve svých eh, eh, ve vodách, které mají pod ekonomickou kontrolou, politiku, která chrání zdroje a umožňuje islandským rybářům bohatnout a rybám žít šťastně. Aspoň tak to říkají já to tady říkám za, pod eh, kontrolou Gerana, který mě eventuálně opraví. Prostě na jedné straně jsou eh, ne na jedné straně přátelé rybolovu a na druhé straně přátelé ryb, naopak, jak si se všichni shodují. Takže já na to pana Alfonciho upozorňuji, protože závisle na dohodách o spolupráci možná bychom mohli vyvodit nějaká ponaučení z toho, co se děje mimo Evropskou unii v oblasti rybolovné politiky. Takže pokud nejsou žádné další připomínky, tak navrhuji, abychom k této zprávě si stanovili na 30. června, to znamená zbývá 14 dní, lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů eh, ke zprávě pana Alfonziho. Mohli bychom tento náš, toto naše stanovisko přijmout na rozpočtovém výboru 12. a 13. července s tím, že rybolovní výbor, který je příslušný, se sejde 31. srpna a mohlo by se to dostat do zářijové plenárky první nebo druhé. Dobrá. Takže teď můžeme skutečně přejít k hlasování. Nejprve prezentace, pak hlasování zprávy paní Barbary Matera o mobilizaci Evropského fondu při přizpůsobení se globalizaci ve prospěch, je to bod 18 a 19, ve prospěch dvou různých eh, příjemců, eh, kteří jsou z Dánska. V prvním případě eh, jsou to loděnice Odense Steel Shipyard a v druhém je to jedna továrna na skleněná vlákna, podnik LM Glassfiber Dánsko. Takže prosil bych teď paní Barbaru Materu, aby stručně prezentovala tyto dvě otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že jsem poněkud rozpačitá, protože jsem úvod do problematiky už prezentovala na minulém zasedání našeho výboru a dnes jsme chtěli už jenom hlasovat. Nicméně využijte té příležitosti, že mám slovo a uvedu toto. Přišly ještě různé návrhy na změnu. Zvláště co se týče o něch hodinic, protože existují dvě žádosti Dánska pro využití tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jeden, jedna z těch žádostí je žádost, kterou podali loděnice Orenze. A já chci podtrhnout, že tento fond neslouží k restrukturalizaci podniků a nelze hodnotit jako něco, co se přidává ke státním subvencím. Jde spíše o to, aby napomáhl eh, profesnímu začlenění zaměstnanců, kteří přijdou o práci. A například podporuje vyhotovení materiálu pro eh, rekvalifikační kurzy a podobně. Takže je to něco, co bychom mohli téměř označit i jako určitou osobní pomoc, pomoc ad personam, protože je ta pomoc orientovaná konkrétní osoby, nikoli na podniky. Již v minulosti v této souvislosti zazněly určité pochybnosti, také ve zprávách týkající se využívání to, to fondu. A proto by zde měla být určitá část, v níž je vysvětleno, z jakých důvodů E, podnik X v členském státě Y žádá o prostředky z tohoto fondu. A to proto, protože všichni e, chceme zohlednit zásadu transparentnosti. Takže při těch dalších žádostech, které přijdou a příslušných zprávách o využití prostředků z Evropského Fondu pro přizpůsobení se globalizaci naleznou takovýto odstavec na toto téma. Ale jinak si myslím, že to stačí jako úvod, protože už jsem o tomto problému hovořila minule. Děkuji. Výborně, děkuji vám. Paní Matera, dostali jsme, jak se tady dozvídám, od té doby ještě další eh, otázky, další eh, témata. Zatím jste neměla možnost se s tím seznámit. Samozřejmě chápu nemůžeme od vás žádat připomínky k něčemu, co jste ještě neměla možnost prostudovat. Takže já teď navrhuji, abychom přešli k hlasování. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui. Donc, nous sommes... Euh, Takže budeme hlasovat při vědomí Eh, toho, že prakticky teď eh, zároveň výbor pro zaměstnanost eh, hlasuje o svém stanovisku, ale náš zpravodaj je s nimi v těsném kontaktu. Víme, že tady není žádný výrazný odklon, žádná, žádný velký rozpor politického charakteru. A Mezitím je srbský premiér již na cestě, jak se dozvídám, přibližuje se z letiště směrem k parlamentu, bude tady za pár minut. Tak a teď naše hlasovací seznamy. Máme dvě zprávy. Nejprve je to zpráva Odense Steel, to znamená, to jsou ty dánské loděnice. A e, pak je tady nejprve pozměňovací návrh číslo čtyři od pana Hartonga. E, spravodajka není nakloněná. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Víc jak čtyři. Kdo se zdržel? nikdo, návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 5 a od pana se Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Jeden. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 6 od pana Hartonga. Cílem je vypustit odstavec 2. Spravodajka je proti. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Víc jak 4. Kdo se zdržel? Nikdo. Pozměňovací návrh je zamítnut. A pozměňovací návrh 7 od pana Hartonga. Tady je navrhován eh, hlasování a blok je navrhováno. Pozměňovací návrh 7 a 10 společně. Kdo je pro? Spravodajka je proti. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Více jak čtyři. Kdo se zdržel? Takže stále stejné poměry. Tyto e, dva pozměňovací návrhy jsou tedy zamítnuty. A teď opět od pana Hartonga osmý, osmý pozměňovací návrh, e, vypuštěný odstavec. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Děkuji vám, kdo se zdržel. Návrh je opět zamítnut, takže stejné poměry číselné. Devítka od pana Hartonga. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Děkuji vám, kdo se zdržel. Zase stejný počet pro odmítnutí jednička od pana Hartonga. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Děkuji vám, kdo se zdržel. Stejný výsledek, návrh je zamítnut. Dvojka od pana Hartonga, cílem je eh, nový odstavec. Spravodajka je proti, kdo je pro, stále stejný čtyři, kdo je proti, opět stejný, kdo se zdržel, totožný výsledek, návrh je zamítnut. A poslední pozměňovací návrh od pana Hartonga, který se týká eh, bodu úvodního ustanovení E, Eh, předseda se omlouvá. Eh, zdá se, že se to vypouští, ale nebudeme o tom hlasovat. Eh, zpravodajka je proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Stejná většina. Kdo se zdržel? Takže ne, výsledek je záporný. A teď tedy hlasování o zprávě takto pozměněné. Kdo je pro tuto zprávu? Ano, já také ostatně. 19, kdo je proti? Ne, omlouvám se, 20 s panem Garigou, který je trochu roztržitý. Kdo je proti zprávě? 4. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže zpráva paní Matery o loděnicích v Dánsku, v Odenze, je přijata 20 hlasy, čtyři byli proti a nikdo se nezdržel. A teď je před námi Eh, zpráva eh, k firmě podniku Glasfiber, nevím, jestli se to vyslovuje francouzsky, anglicky či dánsky, Glasfiber nebo Fiber. Je tady jeden pozměňovací návrh pouze od pana Balčitise, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel? jedno zdržení se hlasování. Pozměňovací návrh je přijat. A teď tedy budeme hlasovat o celé zprávě. Kdo je pro? Tak to spočítáme. Dvacet jedna hlasů pro. Mocný předseda koordinátoru EPP je e, roztržitý, máme se sebe ženu. Kdo je proti? Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Ne, čtyři byli proti a kdo se zdržel? Nikdo. Takže 21 hlasů pro, čtyři proti a nikdo se nezdržel. Výborně. Takže můžeme přejít k hlasování o financování těchto aktivit, které vyžadují dva převody, aby se tyto e, formy finanční pomoci mohly uskutečnit. A zde máme zpravodajku paní Sidonii, e, ta, takže to je e, převod DEC a 5 a 10 Myslím, paní zpravodajko, že k tomu máte patrně spíš pozitivní názor, ano. Já e, jsem pro a jsem pro to, aby se o nich hlasovalo společně najednou. Takže ano, DC 5 a 10. Kdo je pro tyto dva převody? DEC 5 a e DEC 10. Takže prosím, ponechte si ty e, ruce ještě zvednuté, my to zatím spočítáme. Hlasu, teď hlasují ti, kdo jsou pro. Můžete mě k tomu připojit. Výborně. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže ty dva převody jsou schváleny. 24 hlasy pro, dvěma pro, dva byli proti a nikdo se nezdržel. Děkuji vám. A tím jsme vyčerpali náš pořad jednání. Každou minutu by se k nám měl Eh, připojit eh, vicepremiér Srbska. A já vám tedy navrhuji, abychom přerušili jednání našeho výboru na pár minut. A moc bych vás poprosil, abyste ze vyjádření určité zdvořilosti zůstali v sále. Zhruba hodinu bude trvat naše výměna názorů s panem vicepremiérem a žádám tedy jak vás, tak také tlumočnický tým, aby všichni zůstali na svých místech a přerušuji na pár minut naše jednání. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom se opět pustili do práce. A chtěl bych tady nejprve přivítat eh, pana vicepremiéra Srbska a poděkovat mu za to, že přijal pozvání na jednání plenární eh, zasedání výboru rozpočtového a také chci poděkovat za to, že byl tak laskav a e, flexibilně přistoupil k e, změně e, na načasování setkání s ním, protože se nám podařilo skončit s hlasováním dříve. Les groupes politiques du Parlement européen Máte před sebou, pane eh, vicepremiére, zástupce všech politických frakcí Evropského parlamentu a chci vám říct, že tento výbor, eh, rozpočtový výbor, eh, má prostě tradičně takovou polohu, že by se měl postavit jakémukoliv novému výdaji sur des politiques... Euh, je třeba hlasovat tak, aby se omezené prostředky, které Evropská unie má, eh, využili pro ty politické eh, oblasti, které jsou vidět pro občany. Ehm, ten rozpočtový výbor je plně otevřený e, politice, sousedství společné, bezpečnostní a zahraniční politice a pochopitelně především politice rozšíření. My jsme se zájmem sledovali události v Srbsku. A myslím, že tady tlumočím eh, názor všech kolegů, jestliže řeknu, že jsme velice ocenili poslední vývoj, konkrétně především úsilí, eh, velké úsilí Srbska eh, ve spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem o bývalé Jugoslávii. To pochopitelně usnadní pokračování jednání mezi Srbskem a Evropskou unii. Jednání jejich hlavní etapy připomenu, etapy, které již proběhly. Srbsko předložilo svoji oficiální žádost v prosinci 2009 symbolickou náhodou v době, kdy vstupovala v platnost Lisabonská smlouva. Eh, přechodná dohoda vstoupila v platnost v únoru 2010 a od té doby se Srbsko snažilo aplikovat dohodu asociační a stabilizační. Proces ratifikace této dohody byl zahájen v červnu 2010. Takže takto si nyní stojíme v Evropském parlamentu několik výborů je kompetentních k sledování průběhu k eh, jednotlivých kroků při přistoupení Srbska a budou se k tomu vyjadřovat, budou předkládat stanoviska a eh, budou předkládány částky spojené s jednotlivými etapami jednání se Srbskem. Proto je toto setkání velmi důležité pro nás a my jsme velice šťastně, pane vicepremiére, že se s vámi setkáváme. My víme, že jste osobnost s bohatou zkušeností, jak profesionální, tak politickou, která značně přesahuje samotné Srbsko. Je to, je to zkušenost evropská a s velikým zájmem vás vyslechneme. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve budu hovořit francouzsky a potom bych přešel do angličtiny, když dovolíte. Jak jste říkali, já jsem strávil ve Francii poměrně dost času a tak bych chtěl především poděkovat za pozvání. Myslím si, že není zvykem, aby zástupce eh, vlády státu mimo Evropskou unii přišel do výboru, jako je ten váš, protože většinou býváme zváni pouze na slavnosti a, a teda do afetu, pardon, a, do, do, a tak já se budu snažit eh, mluvit hodně stručně, aby zbylo víc času případně na diskusi. Já přicházím trochu skládat účty, protože jsme v rám, stávajícím rámci finančních perspektiv hodně postoupili a Evropský parlament eh, je samozřejmě oprávněn eh, se dozvědět, k čemu prostředky eh, vynakládáme, zda je vynakládáme řádně a jaký to má vliv. A druhá část, tedy taky té mojí malé prezentace, kterou si dovolím vám předložit, je Eh, takže s velikým zájmem jsme sledovali práci tohoto výboru eh, a výboru SUR, eh, který přemýšlí o tom, jak v novém víceletém finančním rámci dát Evropě tu potřebnou váhu. Pro nás zajímavé je to, že výjimečně mohu mluvit nejenom jménem Srbska, ale jménem celého západního Balkánu, protože je to devět měsíců, co máme intenzivní eh, kontakty a eh, nedávno jsme eh, podepsali společnou pozici na základě žádosti Evropské komise o tom, jak vidíme finanční perspektivy Evropské unie po roce 2013. Takže Eh, předtím myslím si, že byste měli mít, dostat elektronicky eh, tři dokumenty. Tento dokument, potom za druhé dopis, který jsme poslali několika eh, komisařům jako position paper a třetí dokument je takový ten obecnější projev, který budu mít zítra v AFETu což je, pane předsedo, e, za prvé ta otázka spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem a za druhé e, postup jednání o získání kandidátského statutu a jednáme o datu pro zahájení příští rok jednání o vstupu. A nyní mi dovolte, abych pokračoval anglicky. Proč je tento moment pro Srbsko a západní Balkán tak důležitý je v souvislosti s finančními otázkami Evropské unie? Je to kvůli krizi a je to kvůli dopadům na budoucí rozšíření. A dovolte mi, eh, abych mluvil zcela otevřeně. My na Balkáně víme, že po přistoupení Chorvatska, které velice všichni podporujeme, chápeme, že rok 2003, po roce 2013 bude několik let bez toho, aby s výjimkou možná Islandu nějaká země přistoupila do Unie. A naše veřejné mínění to ví, veřejnost to ví. Můžeme o tom hovořit hodiny, proč to tak je, ale podstatné je, že potud, pokud, ba, eh, co se týče Balkánu a západní, západního Balkánu a Bělehradu, my víme, že ještě je před námi dlouhá cesta, náročná, která bude vyžadovat náročná kritéria. E protože pochopitelně Evropská unie se taky ponaučila z jednotlivých různých kroků a, a z minulosti a my si na to nestěžujeme. Já, když jsem v roce 2001 začínal v politice jako ministr financí, měl jsem představu, že e, vstoupíme do Unie ještě v minulém desetiletí. Pak jsme doufali v roce 2014, že by to e, byla e, taková jako paralela s rokem 1914, že bychom vstoupili do tohoto dalšího století jaksi do Evropské unie jako symbol míru. A my víme, že v případě, že vaši zpravodajové, a já to tak chápu, že to na plenárce už bylo odhlasováno, uznávají, že v příští finanční perspektivy dalších sedm let, kdy si myslíme, že západní eh, Balkán s výjimkou Eh, Chorvatska po celou dobu eh, těch finančních perspektiv se bude nacházet mimo Evropskou unii. To jsou ty politické implikace. Naše země se dostává ze své určité situace a eh, ty problémy nezačaly s Miloševičem. Už v 70 letech nebyly dostatečné investice do infrastruktury, existovaly bilaterální vztahy v oblasti energetiky, ale jinde, v jiných oblastech se příliš nerozvíjeli. A hrozí, že v, této, eh, v tomto desetiletí s eh, načasováním pro rozšíření je to jak politicky, tak ekonomicky a finančně náročné, jestliže se nic nezmění vzhledem k tomu, jestliže bude tedy ten finanční rámec fungovat, tak ten tlak bude eh, na na eh, veliký Lafoisier jednou řekl, že příroda nesnáší vákuum. Eh, a eh, a někdo si může představovat, že bez silné evropské agendy žádná agenda nebude, ale ono ne. Důležité je, že ekonomicky, politicky a finančně velice realisticky, protože my víme, jak je to obtížné v Evropské unii, je třeba mít dostatečné nástroje, abychom měli jistotu, že evropská agenda bude ta hlavní, bude, bude ta dominantní. Eh, zmiňoval jste eh, zadržení generála Mladiče. V roce 2008 jsem měl to potěšení, že jsem podepisoval stabilizační asociační dohodu Srbska s Unii. Bylo to v době dramatické, kdy se eh, kdy Kosovo přijalo jednostranou deklaraci o nezávislosti a, e, my, e, a tehdy e, ta situace byla zcela odlišná. Podpisem dohody kdy byla vlastně přijata rozhodnutí o tom, že se bude investovat do evropského Srbska a Frankofratýny. Tam byla patrná taková ta měkká síla Evropy a já dnes mohu říci, že bez toho bychom byli nedokázali eh, eh, vyhrát a Radovan Karažič a, a Mladič by nebyli v Hágu, protože někdo jiný by te, pak vedl policii, eh, narkomafie by ne, neměla své bosy ve vězení a podobně a naše, náš region který byl dlouho transitní zemí, nebyli bychom dosáhli toho managementu dohromady s Chorvatskem a s Bosnou, abychom udrželi kabil, stabilitu. A já bych tak řekl, že vlastně absence Evropy by byla nyní patrná. A já mohu eh, nyní před vámi říci, že to nejsou nejsou žádné sny, nežádáme eh, ne, nemožné, nežádáme nějaké velké eh, nárůsty eh, rozpočtu, ale pro rok 2014 je potřeba nezapomínat na západní Balkán, protože bez Chorvatska tento malý kus Evropy možná, že to někteří znají, je to méně než 20 milionů lidí a méně než 100 miliard eur HDP a, a je to méně než celé Rumunsko. Takže kvantitativně se zdá, že to není moc veliký kus kontinentu. E, není to nic velikého, ale je to důležitá oblast vzhledem ke komplikované minulosti. A, takže já bych nyní si možná dovolil e, prezentovat tady ta svá hlavní sdělení. Za prvé, my jsme, e, vážení poslanci a zástupci dalších evropských institucí, my jsme za poslední desetiletí dobře využili zbroje, zdroje, které nám byly dány k dispozici. Za posledních deset let tam nastalo několik významných momentů. Nejprve po té, co vyhrály demokratické síly v naší zemi dva roky, kdy by eh, bez Evropské unie prostě nebyla zajištěna zdravotní péče a elektřina. A to skutečně je veliká zásluha Evropské unie. A naše absorční kapacita zatím je 99,6%. Za druhé, druhé poselství. Dnes rozdíl mezi novými členskými státy a budoucími členskými státy je obrovský množství zdrojů, eh, eh, které jsou alokovány novým členským státům a státům, které vstoupí, ne, zda, neví se zda, ale kdy je jedna ku deseti. A jestliže by se to v tomto desetiletí změnilo s perspektivou, že vstoupí v budoucnu do Evropské unie až za dalších deset let, tak by to mohlo mít škodlivý dopad. A pokud by se nic nezměnilo, i přes veškerou politickou vůli bude problém splnit kritéria, která jsou od nás ze strany unie požadovaná. Třetí poselství je, že po roce 2013 eh, podle je, je třeba se ujistit, že předvstupní eh, proces bude hlavně jednou významnou prioritou a eh, s tím, že já doufám, že v krizové době to budeme potřebovat v rámci eh, reálné politiky takové projekty, které budou jaksi výhodné pro všechny, tak aby i v členských zemích hm, poslanci i, i politici je dokázali obhájit. A já si myslím, že my můžeme jít i dál, když se podíváme na mapu. Já tady žádnou nemám. Ale uvidíte, že západní Balkán, každý stát říká o sobě, že je strategicky polohovaný, ale tady skutečně je to uh, uh, nejkratší cesta z Vídně do Istanbulu vede přes západní Balkán mm, uh, a doufáme, že po uh, úspěšném arabském jaru bude ještě zase významnější dynamika právě v této oblasti. Uh, takže co? takže nejprve jsou to ty dvě klíčová sdělení, na kterých jsme se shodli v západním Balkánu v tom smyslu, že e, každá změna není zrovna ten nejefektivnější způsob ku předu. Podívejme se na Chorvatsko. Ta teď, to teď dostává 150 milionů eur ročně a 70 až 80 procent Eh, těchto peněz jde na per diem pro konzultanty z Evropské unie a jenom ten zbytek eh, vlastně eh, potom je využit tak, že můžeme našim občanům ukázat, podívejte, tak tohle jsou peníze, které můžeme použít na věci, které děláme s Unii. A teď zdá se do dvou let tyto peníze vzrostou na dvě miliardy ročně. Je to víc jak desetkrát víc a problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tady prostě nejsou dostatečné zdroje, abychom mohli, de, abychom tedy mohli eh, občanům ukázat, že eh, Evropa stojí za to Eh, a to, když na, eh, poté, když následuje prostě násobení z toho eh, objemu takovým způsobem, že ho nemůžeme absorbovat, tak to zase je špatně. Takže my jsme pro růst lineární, tak, abychom mohli lépe připravit své instituce, abychom se sami mohli lépe připravit. A pro ty, kteří si myslí, že v těchto obtížných časech proč Evropský parlament, komise a členské státy nevybírají projekty, které by byly eh, prostě v pořádku, eh, které by byly eh, prostě se zabývat, dejme tomu, železniční dopravou, inkluzí Romů a dalšími a dalšími mm, oblastmi, protože tady ten seznam témat, která by byla dobrá k realizaci pro obě strany, opravdu není krátký. Takže je třeba se nad tím zamyslet. Pokud to není možné, a teď se asi pustím do trochu citlivějšího eh, tématu, protože eh, on je tady určitý velký, eh, je tady určité úsilí, aby se prostě všechny věci sloučily do jedné kapitoly, teď si myslím, že možná by stálo o to otevřít eh, nějakou kapitolu rozšíření ve strukturálních fondech, tak aby komise, parlament mohli rozhodovat eh, o tom, jaké projekty by stálo za to eh, potom otevřít v evropském rozpočtu pro Eh, přistupující země. Sedmý bod v, této, eh, v tomto klíčovém sdělení je, že my navrhujeme, abychom vstoupili do evropského semestru prostě i hned. Proč? Evropa teď vlastně opravdu k mikrofinanční politiky eh, přistupujících zemí nezvládá. Ten politický dialog je opravdu velmi promyšlený o právech menšin, o vytváření institucí, ale penzijní eh, režim, eh, jak by měl vypadat, to je prostě problém. Když se odhledne od těch širokých, eh, široce koncipovaných eh, daňských kritérií, tak vlastně tady eh, Evropa nemá žádné nástroje. Takže aby budoucí členové nevstupovali s neudržitelnými veřejnými finančními situacemi, tak by bylo dobré, aby v evropském semestru existovala malá kapitola v této oblasti a jako měl by to být určitý pozitivní stimul, a, e, tato, a ta záruka by potom byla ještě vlastně zaruč, zaručována e, těmi zeměmi, které by byly příjemci. Co z toho budou mít e, země západního Balkánu? Samozřejmě mnohem více stabilní a levnější zdroj financování, zatímco teď vlastně ten deficit 3,5 nebo 4 který představuje srbská situace dnes, to vlastně financujeme z soukromých zdrojů zdrojů a jsou to peníze, které eh, prostě eh, půjdou eh, nakonec státu a ne soukromým subjektům. Pro západní Balkán je to úplně jednoznačné, tak možná, co by z toho měl Evropský parlament a Evropa, pokud tento problém, eh, jak my říkáme, nástroj pro, eh, záruční nástroj pro západní Balkán, eh, pokud by existoval, tak by to opravdu bylo velmi kvalitní. Jakýkoliv politik, který chce vyhrát při volbách a který řekne, chceme prostě Eh, zajistit to či ono, tak se eh, setká s otázkou, jak chce tyto věci zaručit. A pokud eh, tedy to bereme tak, že přistoupení k Unii by znamenalo takovýto nástroj, tak to by bylo velice dobré. Srbsko, dejme tomu za 7, 8, 10 let, by přistoupilo k Unii a pak samozřejmě už by to bylo eh, připravené i z hlediska, dejme tomu, věku odchodu důchodu a tak dále. Možná, že by bylo dobré ukázat některé průsvitky s těmi klíčovými sděleními. So, insofar as the, as the past... Takže, co se týče eh, těch eh, to přebytku, tak tady je celá řada zpráv. Já bych vám chtěl poděkovat i jménem Srbska za vaši předchozí podporu. Jak víte, jak už jsem řekl, prošli jsme některými dramatickými eh, čas. Eh, v roce 2003 byl náš premiér zabit, zastřelen a my jsme eh, tedy během týdnů získali e, možnost prostě mít makrofinanční systém. To bylo zásadní. Když jsme řekli, že chceme tedy ten koridor ten, tak skutečnost, že jsme dostali 43 milionů eur, e, abychom znovu postavili to, co bylo v roce 99 eh, zničeno bombardováním NATO, eh, eh, most a tak dále. To si myslím, že je zvýšení konkurence schopnosti nejenom Srbska, ale celé Evropy. Ono to má opravdu řadu důsledků. A pak je to samozřejmě také otázka vidit, zviditelnění Evropské unie takovými to projekty. Já bych chtěl ještě hovořit o PIPA, o, které, o jednom aspektu, o kterém se nehovoří, a to je přeshraniční spolupráce. Měli byste, IPA, měli byste vidět to nadšení, jak, s jakým přistupují obyčejní lidé, občané, nevládní organizace, obecní zastupitelstva k těmto e, projektům. Jedná se o 20 tisíc eur, 15 e, tisíc eur a tak dále. E, ale tyto projekty v rámci IPA združují lidi mezi Srbskem a Černou horou, Srbskem a Rumunskem a tak dále. Společný projekt například na znovu obnovení Vukovaru, to je jeden takový příklad. Co je pro mě úplně nejdůležitější, je, že tady prostě proběhly různé audity a měl bych to zaklepat na dřevo eh, a musím říct, že zatím opravdu se neobjevila žádná velká korupční aféra. Dvě osoby jsme museli zatknout, jeden byl eh, zaměstnán v té agentuře pro obnovu a eh, jeden pracoval tedy s evropskými fondy, ale každopádně jsou to jenom dvě osoby. Ta korupce je minimální, my si tohodle velice e, považujeme a také neustále zvyšujeme kontroly toho všeho, co je e, tedy poskytováno z Evropy. Víme, že kdyby něco tady e, prostě neštimovalo, že by nám to Unie dala najevo a nechceme ztratit její důvěru. Takže vytváříme instituce napříč hranicemi, trochu peněz, nějakých 30% z těch 200 milionů eur ročně se tedy eh, používá na to, aby se ukázalo lidem, eh, co eh, jako to znamená ta spolupráce s Unii. Zatím ale těchto peněz není dost na to, abychom v tomto směru byli ještě aktivnější. Snažíme se teď decentralizovat zprávu těch finančních prostředků a jsme již již ve fázi 6 celého tohoto projektu a doufáme, že to takto bude pokračovat i do budoucna. Možná, že bych se teď měl eh, tedy zabývat další průsvědkou u, té stáv, u těch stávajících finančních eh, výhledů strukturální fondy a zemědělství představuje Eh, asi 2 miliardy 84 tisí, eh, milionů eur, zatímco pro západní eh, Balkán je to 261 milionů. Členství znamená privilegia. O tom není pochyb, ale problém je, že s takovýmto obrovským rozdílem smíte být překvapeni tím, Eh, že jak z tohohle důvodu, tak z dalších důvodů je tady obrovský tlak v zemi přistoupit co nejdříve. A já nemyslím, že bychom měli přistupovat k Unii kvůli penězům, měli bychom přistupovat k Unii kvůli hodnotám, projektům, pokud eh, také eh, vzhledem k zárukám lidských práv, míru a tak dále. Ale takováto nevyvážená konstrukce vytváří z jednání o přistoupení, a dnu, ze dna přistoupení o opravdu den D a to není zdravé klima. Nechci hovořit příliš dlouho, myslím, že jsem většinu věcí již zmínil máme e, také za sebou už identifikaci těch slabých článků v naší zemi. Jedna e, z těch slabých věcí je, že někdy si neuvědomujeme, jakou e, míru úsilí musíme vyvinout pro realizaci těch velkých projektů. My třeba tlačíme v Evropskou komisi k určitým věcem, snažíme se toho dělat maximum a někdy si prostě uvědomíme, že vlastně nemáme ani peníze na to, abychom vlastně, vy, vykoupili určité prostředky, nebo že tam prostě neproběhlo hodnocení IPA a tak dále. Je tady několik významných projektů, kde se nás Evropa opravdu může po právu ptát, proč jste tyto věci navrhovali, když teď nerealizujete a měla by úplnou pravdu. Měly by skutečně být přísnější podmínky předtím, než budou projekty akceptovány, protože se opravdu občas ocítáme v problémech. Takže eh, abychom tedy obě strany vyhrávali. Já musím říct, že Srbsko je zem, zemí, které jelo do Kodaně na environmentální summit eh, a teď jsme teprve na samém počátku v regionu e, všeho toho, co se týká obnovitelných zdrojů, obnovitelných energií. Zemědělství, to je velká příležitost, ale musíme to dělat tím správným způsobem. Zaměstnanost, e, kvalita, 19,6 je míra nezaměstnanosti v Srbsku. A e, znalosti lidí, znalostí e, prostě musí být na úrovni 21. století a ne 19. století. Díky podpoře Evropské unie e, jsme získali nějakých 400 milionů eur na investování do infrastruktury v oblasti vědy a výzkumu. Bez Evropy 2020, bez zapojení ESFR eh, e Eh, a dalších bychom neměli ty znalosti, neměli bychom tu odvahu, abychom takovéto kroky eh, realizovali. Eh, a musím říct, že to není jenom Srbsko, jsou to i další země, které tímto směrem postupují. Dobrá vládnutí, o tom asi nemusím hovořit příliš dlouho, ale je tady jedna věc, o které bych hovořit chtěl. A neměli by se k tomu vyjadřovat země jako my, které chtějí přistoupit, ale jiní. Jestli e, tomu dobře rozumím, tak celkový rozpočet by měl být kolem 1% hrubého národního důchodu. Vím, že parlament má jiný názor, ale já jsem četl ten dopis těch pěti ministrů, pak jsem také četl nějaké britské dopisy a také jsem ještě četl nějaké e, další dopisy, 12 dopisů od zemí E, spadajícího do, to, do té oblasti, do, do toho fondu soudržnosti. Pokud je to teda 1,1 HDP, tak návrh je teď takový, že pro všechny země, které jsou v tom procesu e, rozšíření, ne dobrého sousedství, e, jsou tam tedy Balka, je tam západní Balkán, Turecko, e, Island a západní Balkán, které by všechny spadaly pod jeden nástroj. A to si myslím, že by nebylo dobré. My e, rosteme 3-4%, Turecko roste 10%, naše obyvatelstvo co do počtu klesá, u Turecka je to obráceně a komise to chce všechno držet v jednom chlívku, to si myslím, že není správné. Ale pokud to tedy bude e, tedy na, z 1,3 desetiny rozpočtu na 1%, poté co Chorvatsko přistoupí, tak to znamená, že celé téma rozšíření nebude politicky odsunuto, ale v, této, v tomto desetiletí bude představovat pouze 0,0 jedna e, setina e, hrubého národního důchodu. A v rozporu s dalšími tématy podpora pro e, země, které mají tedy se, o které se mají vlastně, má rozšířit Unie, je opravdu dělána pouze ze strany centra, ze strany Unie. Takže vidíte asi, jak na tyto věci mohu reagovat jako co se týče západního Balkánu, tak minimální změny na úrovni MMF by znamenaly masivní politické pozitivní důsledku. My tady nehovoříme o nějakých miliardách eur, my uh, hovoříme o skutečně uh, přiměřených částkách. Takže toto je těch pár hlavních myšlenek. Je třeba uh, potom uh, více eh, třeba získávat v rámci NIPA, já jsem také jedním z koordinátorů NIPA, eh, pak je tady vlastně třeba eh, dát dohromady celou řadu institucí. My jsme ovšem o těchto věcech nikdy předem neslyšeli, ono nám to bylo předloženo, ale nikdy jsme se k tomu nemohli vyjádřit. IPA byla tak, měla také dvouleté spoždění, MMF začalo, ale IPA měla to spoždění 24 měsíců a e, pak, e, jak lidé říkají, e, obrázek je prostě lepší než 100 tisíce slov. Je třeba mít prostě určité konkrétní výstupy. Chci říct, že ten počát, to propojení mezi to modrou a červenou. My v tomto směru se obracíme k vám, k parlamentu, ke komisi, ke členským státům. Co tedy chcete dělat s západním eh, Balkánem? Možná, že ten koridor ten, jestli představuje 4 miliardy eur, tak bychom to mohli udělat. V západní Balkán nežádal ani jedno euro. Někter, eh, některé země zvýšily eh, daně, Srbsko ne náš rozpočtový deficit bude pod 4%, bude mít 3% a pak do roku 2015 by to mělo být deficit 1%. Je to kvůli demografickému růstu, musíme být připraveni. Ale 7% HDP jsme již využili a naše e, zadlužení je pod 3%, je to tedy velmi e, splňující kodaňská kritéria, takže odpovědí nemůže být e, pro významné projekty mluvte s Evropskou bankou, mluvte s bankou pro obnovu a rozvoj, protože oni budou chtít svrchované záruky a ta integrace mezi modrou a červenou, ta je prostě pro nás klíčová, to by nám mohlo umožnit zrychlit ty projekty. A v neposlední řadě pro tento e, výbor bych chtěl říct, že e, mikrofinanční e, pomoc by měla být aktualizovaná ne pouze v případě, když jsou povodně, ale obecněji. Prostě eh, musíme se chránit před mezinárodní spekulaci. <coughs> Je třeba mít jistotu, aby i mikrofinanční politika a penzijní politika byly udržitelné u zemí, které přistupují k Unii. Pokud se podíváte na Srbsko, tak celo desetiletí bychom měli mít deficit zhruba 2,5 miliard a představujeme asi 60 západního Balkánu. Takže já bych vám teď rád poděkoval. Doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho. Možná, eh, že to bylo proto, že jsem s vámi měl příležitost hovořit poprvé. Doufám, že mě sem pozvete ještě někdy jindy a slibuji, že pak už budu stručnější. Eh, děkuji, pane eh, vicepremiére. Eh, vidíte už spontánní reakci kolegyň a kolegů, že váš, vaše prezentace byla opravdu poslouchána s mimořádnou pozorností a dostalo se jí určité podpory. Myslím, že to bylo jasné, přehledné, ale samozřejmě e, to, co jste řekl, vyvolává celou řadu otázek. Nejprve Goran Ferm, který je koordinátor, to znamená e, vlastně mluvčí e, socialistické frakce. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem také koordinátorem e, výboru ŠURE a specializovaný zpravodaj k otázce rozšíření v tomto výboru, takže musím říct, že jsem vaši prezentaci e, vyslechl s velkou pozorností. Chci vám za ní poděkovat a chci také e, poblahopřát k pokroku, kterého jste v Srbsku dosáhli, i co se týče příjmu financování ze strany Unie. Pár poznámek a pár dotazů. Eh, snažil jsem se eh, vnímat to, co je problematické, když jsme diskutovali o rozšíření s předchozími státy, ať už eh, šlo o Chorvatsko či země, které přistoupily v roce 2004 či 2007. A vždycky tady byly určité věci, které byly problematické. Například justice korupce, to jste zmínil sám a jsme velice rádi, že je to tak nízké, že tam je tak málo případů korupce, když jde o implementaci finančních prostředků z Unie ale pak samozřejmě je tam otázka e, justice jako takové, to se týká celé společnosti a je to také zajímavé pro Evropský parlament, ne možná pro tento e, e, výbor, ale obecně. A ve zprávě o pokroku za rok 2010 tam právě komise toto kritizovala, protože bylo tam psáno, že Srbsko velmi málo postoupilo v tom, aby sladilo svou justici s normami Evropské unie. A to také vlastně se tak trošičku týká ekonomiky a řízení ekonomiky. Chtěl bych tedy eh, zmínit tuto oblast, eh, protože to je oblast, která je vždycky problematická, jestli by se se k tomu vyjádřil. Za druhé, hospodářské eh, dotace. Například s Chorvatskem teď hodně diskutujeme o dotacích do loděnic, to je klíčové téma. A pak samozřejmě je třeba vnímat, že toto je určité dědictví bývalé centralizované státem řízené ekonomice, která e, byla závislá na těchto státních e, formách pomoci. Takže jak to vypadá v této oblasti v Srbsku? Pár věcí, pár informací k tomu bych uvítal. A třetí oblast, kde většinou bývá e, problém, distribuce bohatství v zemi. Pokud, dejme tomu, srovnáte Bělehrad se venkovem Srbska, Eh, tak to eh, prostě je vždycky asi trochu problematické. Ta velká města rychle rostou, ale jak využíváte eh, ty finanční prostředky z Unie pro venkovské oblasti, pro vyrovnání situace mezi venkovem a městy. To vždy představovalo problém u těch přistupujících zemí. Jak to vypadá eh, v Srbsku? Eh, za čtvrté, malé eh, projekty na úrovni nevládních organizací. Je přirozené, že země, která se chce rychle rozvíjet, se chce soustředit na ty velké strategické projekty, které mění společnost k lepšímu z hloubky. Ale my si myslíme, že je velmi důležité to tady vnímat dělat vyváženě. Je třeba také podporovat ty menší organizace, e, rozvoj venkova, menší projekty, aby se země vyhnula tomu, že ten vývoj ekonomiky, rozvoj ekonomiky nebude zcela vyvážený. Jak na tom jste? Vím, že s programem IPA byl určitý problém s tím nástrojem pro občanskou společnost. Pro celou řadu malých a často velmi důležitých organizací ten přístup k, těm, to, k tomuto nástroji nebyl vždy snadný. Uh, Máte k tomu nějaké připomínky, nějaké poznámky? A v neposlední řadě bych chtěl říct, že si celou řadu vašich myšlenek eh, poznamenávám, že to je velice hodnotné, eh, ten eh, phasing in té podpory a tak dále. Ten kompletní phasing in představuje samozřejmě Eh, problém v tom smyslu, že je rozdíl mezi členskými státy a přistupujícími zeměmi. Eh, není to otázka, jestli ano či ne, ale spíš kdy přistoupí eh, Srbsko. Takže do té doby, než splníte všechna kritéria, všechny podmínky, tak prostě nemůžete mít přístup ke všem těm finančním zdrojům. Ale já vím, že ten rozdíl je opravdu velký, s tím souhlasím a že to vytváří problémy a že bychom se nad tímhle měli zamyslet. Děkuji, pan Bokroš. Thank you very much and I just... Děkuji. Já bych chtěl pozdravit pana vicepremiéra Srbska On byl v posledním desetiletí velmi aktivní, bych chtěl ocenit a přispěl ke zlepšení perspektiv své země a mohu říci, že si velice vážím a, a, a velice se mi líbila ta jeho prezentace, protože se přiznám, nic menšího nečekal. Byla to výborná prezentace. Uh, mám několik takových vyzývavých otázek. abychom tu diskusi posunuli ještě dál. Je ten návrh týkající se linearizace evropských fondů pro západní Balkán považuji za zajímavou, jako nestavím se na žádnou stranu, eh, ale je to myšlenka rozhodně zajímavá. Eh, vysvětlete prosím trochu víc podrobná. Co byste si myslel o zárukách pro více evropských fondů, které by vedly k lepším budování institucí? O to jde. Protože jestliže aritmeticky řeknete, že tam eh, ta modrá a červená před vstupem jsou menší než červená a modrá po. O to nejde. Důležité je, zda dokážete využít Eh, jak si poskytnuté ty, tyto prostředky pro vytvoření lepších institucí, lepší řízení státu a lepší eh, politický dopad pro to, aby došlo jaksi k tomu úspěšnému přistoupení dříve než z, v rámci jiného scénáře. Jak dobře víte, já eh, jsem Eh, velice příznivě nakloněn přistoupení všech západobalkánských zemí, jak eh, to bude možné. V této souvislosti jsem také četl ten politický dokument velmi pečlivě. Na první straně je logo a na konci podpis čtyř států. Albánie, Černá hora, Eh, Makedonie a Srbsko. Zbývají ještě dvě a mě by zajímalo, co eh, se postoj Bosny a Kosova. Já chápu, že to je citlivá politická otázka. Já neočekávám, že tady učiníte nějaké radikální prohlášení. Nicméně, jakožto politik na vysoké úrovni jistě víte, že když hovoříte jménem západního Balkánu, je třeba hovořit jménem všech, včetně Bosny a Kosova. A v tomto ohledu já eh, jak si, se vás chci zeptat, jak si představujete přiblížení s Kosovem. A v neposlední řadě by mě opravdu zajímalo, zda tyto návrhy, nejenom ta linearizace, i ostatní návrhy, zda byly projednány s Evropskou komisí s komisařem Fílem. Nevím, jestli tady někoho z komise máme, ale bylo by dobré, eh, kdybychom viděli, do jaké míry Evropská komise v této souvislosti spolu tedy se srbskou vládou, jak vidí ty možnosti, protože konec konců není jde o peníze. Máte pravdu, že tady jde o malé částky, jde o politickou dohodu, jde o budování institucí, jde o budoucnost celého rozšiřovacího procesu a, a v tomto ohledu přeju Srbsku a srbské vládě mnoho úspěchů. Děkuji, kolego. Paní Jenský. Děkuji, pane předsedo. Pane Želiči, Nejprve jménem PP bych vám chtěla poblahopřát a vyjádřit plnou podporu vašemu úsilí a pozitivním signálům, že Srbsko, eh, jak si, a, a těm signálům, které Srbsko vysílá. Jakožto bulharská politička eh, chci Ehm, říci, že jsme zažili prakticky všechno, co vy jste tady zmínil, počínaje nedostatky v infrastruktury přes změnu mentalit a pak vychýbání se populismu. Já jsem bývalá ministrině v Bulharsku a když Bulharsko dostalo status kandidátské země, tak tlak Evropy na reformy za určitou finanční pomoc měla pozitivní vliv na e, posun mé země směrem k evropským standardům. Statistiky ukazují, že Evropská unie zvýšila předstupní pomoc o 30 v období těsně před vstupem, což bylo 400 milionů ročně, e, což bylo vysoké procento HDP. A tyto prostředky nejenom významně jak si byly obohacující, ale fungovaly jako nástroj a e, vlády e, proto, aby pokračovala tímto směrem a bylo jaksi, byl to signál, že není cesta zpátky s reform. E, naučení z bulharské zkušenosti je takové, že všechny politické a sociálně-ekonomické aktivity Eh, vyžadují jasné eh, manažerské struktury eh, a s tím, že musí být jasná odpovědnost za evropské programy a dlouhodobá pro strategie týkající se alokace zdrojů a sesílená koordinace mezi centrálními a místními strukturami pro zlepšení absorpční kapacity. Pane Dželiči, můžete rozvést, jak vy a vaše vláda eh, řešíte tyto otázky, jak chcete řešit jak případné budoucí nedostatky v případě, kdy Evropská unie se rozhodne vaší eh, jak si poskytnout větší prostředky v rámci předstupních úsilí. Děkuji, pan Godmanis. Děkuji, pane předsedo. Pane Želiči, chci se vás zeptat na tři věci. Za prvé, co se týče vaší ekonomiky. Můžete, vidíte nějaké problémy do budoucna v případě, že vstoupíte do Unie? Zatím máte 33 obyvatelstva nebo aktivní populace v zemědělství. To je 13 HDP. Nicméně jste eh, Eh, eh, mm, jednička, jednička v, ve vývozu mražených jahod. Ale eh, vzhledem k reálné ekonomice 25% průmyslu má jako hlavní vývozní artikl kovy. A vy jste říkali, že máte nízké emise kyslíčníku uhličitého a vím, že s kovy jsou problémy, ale Vidíte nějaké možnosti restrukturalizace průmyslu? V souvislosti teda hlavně s tím, s tím eh, kovodělným průmyslem. Vy jste nežádali o pomoc během krize, ale eh, v roce 2009 vy jste měnili měnu Eh, zdevalovali jste měno o 25% a nyní se tedy vrací s, o 80 stoupá na 64 a tak dále. Nevím, jestli je ten systém, jestli ten systém realisticky funguje. Zda fungoval také v době krize, protože tam byl pomalý pokles a, a dlouhý e, nárůst. Jak to souvisí s nezaměstnaností? Protože nezaměstnanost je, myslím, vysoká, kolem 14%, jestli se nepletu. Takže to jsou takové jednoduché otázky. Děkuji. Kolega Šurian, Láslo Šurian. Děkuji. Pane ministře, mně se vaše prezentace moc líbila, je myslím velmi zajímavá a je to výborná myšlenka v této fázi diskutovat o těchto věcech. Já bych se chtěl podělit o vlastní zkušenost já e, pocházím z nepříliš dlouholeté členské země z Maďarska a první věc je, že před zhruba 15 lety e, se jednalo, začalo jednat o možném rozšíření a bylo to takové neformální rozhodnutí, že rozšíření ano, ale ne víc peněz. A když potom to porovnáváme co, co je přínosem toho vstupu do klubu v roce 2004, je to opravdu obrovský rozdíl. Eh, představitelé Evropské unie byli skutečně důslední a skutečně se drželi toho, že rozšíření ano, ale ne víc peněz. A myslím si, že je to velice nebezpečné, když žádáte o víc peněz v souvislosti s rozšířením bez ohledu na to, že máte víceméně pravdu. Je tady jedna věc, kde si nejsem zcela jist, že ta linearizace. Já si myslím, že to je proveditelné jedině tehdy, když je známé datum přistoupení. Jestliže to datum je neznámé, tak je velmi těžké nakreslit tu čáru správným způsobem. Eh, náš premiér eh, byl na návštěvě eh, u vás nedávno a podle toho, co říkal, podle svých zkušeností v rámci předsednictví Evropské unie konstatoval určitou saturaci myš, myšlenky na rozšíření. A já si myslím, že v nedávné době vaše země udělala veliký krok nebo veliké, veliké eh, kroky za posledních půl roku v souvislosti s rozšířením se hovoří o Islandu a o Chorvatsku, ti jsou tedy jaksi nyní eh, v plánu, ale pak je veliká mezera. A z různých důvodů, možná také i v důsledku maďarského předsednictví, my to považujeme za Eh, jak si známou věc, že chceme, aby naši sousedi byli členy klubu, podobně jako Německo a další. Prostě je dobré, když naši sousedé vstoupí do Unie. Moje poslední poznámka je taková, že pokud eh, země žádá o vstup, je o prodloužení toho procesu většinou prostor pro růst euroskepse mezi občany té dané země, kteří argumentují, oni nás tam nechtějí a podobně. Ale příliš rychlý vstup do Unie je také nebezpečný. Především je otázka, zda naše ekonomiky jsou dostatečně konkurenceschopné pro to, aby žili na tom společném trhu, protože jinak ne. Budeme pouze odbytištěm a budeme ztrácet výrobu, budeme ztrácet pracovní příležitosti, eh, pro, eh, pro, protože je pak těžké udržet rovnováhu uvnitř evropského trhu, pokud ta ekonomika není dostatečně konkurenceschopná. A proto je obrovsky důležité využívat všechny unijní i neunijní peníze proto, aby se vaše ekonomika stala čím dál tím konkurenceschopnější a tím se také vlastně může zkrátit ta doba před e, vstupem, o kterém si přeji, aby pro vás přišel co nejdříve. Děkuji. Na řadě je pan Alfonsi. Děkuji, pane předsedo. musím říct, že e, jsem velmi ocenil to expoze, které tady bylo e, uděláno. Ukazuje se, že Srbsko má opravdu vůli jít ku předu. Naše frakce se domnívá, že Balkán je už teď e, uvnitř unii, evropských hranic, unijních hranic. Je to spíš logika integrace než logika rozšíření. Je třeba prostě udělat něco proto, aby Evropané, kteří jsou uvnitř našeho prostoru, e, e, také dosáhli určité hospodářské konvergence a také konvergence v oblasti demokracie, v oblasti ochrany životního prostředí. To je pro naší frakci důležité. Vy jste také hovořil e, o otázkách CO2, o kodaňském summitu to jsem také vnímal. Pokud se teď tedy budeme bavit o tom, že jde spíš o integraci než o rozšíření, eh, tak eh, ten váš návrh o lepší linear, linearizaci organizace podpory Evropy, E, této e, integrační politice, e, to je něco, co bychom měli možná spolu probrat. Je pravdou, že je to obtížné eh, trochu konkretizovat, když nemáme datum přistoupení, ale pokud hovoříme o integraci, tak máme jistotu přistoupení. Eh, pokud se tedy politická situace na Balkánu bude dále zlepšovat, pokud tady bude vůle eh, vlády jít tím směrem, který jste ukázal, tak to tak vidím. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Bylo to velice zajímavé. Také mě zaujalo to, že jste hovořil velice upřímně, protože u mých obyvatel je to stejně jako u těch vašich, jde vždy o peníze. A dnes jsme se dozvěděli v souvislosti s penězmi, že nové členské země EU dostávají desetkrát více, přepočteno na hlavu, než e, země západního Balkánu. A to generuje obrovská očekávání. Ukazuje to, že Evropská unie jako právní společenství eh, přitahuje výrazně také finanční stránkou. A u nás je to podobně, ale Němci často říkají, že oni potom za to platí. Nicméně je to pěkné východisko pro to, abychom se potom nakonec na penězích dohodli. Mí voliči už platit nechtějí a já se chci zeptat kolegů, když moji voliči už nebudou chtít platit, tak kdo to zaplatí? Proto bych vás požádala, abyste přemýšleli o dalších cestách hospodářské spolupráce na západním Balkánu. Když na to pohlížím, tak nejsem tak optimistická, co se týče teritoriální spolupráce. Nemám dojem, že by to nyní fungovalo dobře. Domnívám se, že byste sami mohli dělat více. Proč například nemáte hospodářskou unii? Každá balkánská země má svůj vlastní měnu, na hranicích jsou víza, neexistuje společný ekonomický prostor. Proč balkánské země ve vlastním zájmu nespolupracují? E, přičemž spolupráce před 20-25 lety bývalé Jugoslávii existovala. Mně tam trochu chybí to, že země západního Balkánu nám nepodávají důkaz ochoty mezi sebou intenzivně spolupracovat. Pokud jim jde v souvislosti s Evropou pouze o peníze, tak by to byla prohra pro nás, pro všechny společně. To tedy za prvé. Za druhé, někdy jsem nepochopila, jak to, že fungující stát, a já jsem vždy předpokládala, že Srbsko je Eh, fungující stát má problém tak dlouho nalézt váleční válečné zločince. A potom se ještě dozvídáme, že oni například přijímali velice vysoké renty. V čem byl problém? Byla bych velice ráda, kdybyste o tom mohl otevřeně hovořit. Děkuji. Dobře, děkuji. Já bych připojil jedno či dvě poznámky. Vy jste o tom hovořil ve svém úvodu, více řečníků to také zmínilo. Uvnitř Evropské unie eh, je patrná už určitou dobu taková únava z rozšíření. Kdo říká eh, smlouva o rozšíření, tak vlastně říká eh, mezinárodní smlouva, která vstoupí v účinnost, až ji ratifikuje 27 eh, států. Uvidíme, jak to bude s Islandem, ale musíme si všichni uvědomit to, že je zapotřebí, aby kandidátská země e, přesvědčila samozřejmě evropské instituce, Evropský parlament a tak dále, ale také těch 27 vlád a 27 parlamentů. Vy jste to řekl v úvodu k vašemu e, referátu, že to bude trvat, že to nebude nic snadného, ale opravdu si to musíme všichni dobře uvědomit. A ještě jedna poznámka, kterou jsem chtěl učinit. Eh, ta, eh, ten obrovský eh, zájem, který vyvolala ta vaše křivka, ta linearizace, progresivita té pomoci. A někteří tady připomněli, ta křivka by byla by jednodušší záležitostí, kdyby bylo jasné, kdy dojde k přistoupení. Ale tady se dotýkáme problému, který je velice citlivý a o kterém e, všichni, kteří se nedávno připojili k Unii, e, dobře vědí. Je to určitá ne- rovnováha mezi obdobím, kdy je finanční podpora e, relativně omezená, ale dodávám, technická administrativní pomoc je výrazná. Evropská komise vlastně má v tom období několik desítek svých úředníků na místě. Teď je to také v Bělehradě tímto způsobem. A ze dne na den se to úplně změní ta, je tady prostě určitá finanční masivní pomoc, to byla ta vaše křivka eh, pro aplikaci komunitárních politik, ale Evropská komise své úředníky povolá e, zpátky do Bruselu a nechá si tam jen hrstku lidí, kteří mají najednou úplně odlišnou roli. A tak se vlastně e, člověk uvědomí, že jednu nevyváženost, jednu nerovnováhu nahrazuje druhou. A ty první roky uvnitř Unie jsou někdy obtížné, protože zdrojů je hodně, ale je třeba e, implementovat celou řadu E, komunitárních e, norem, takzvaného AKI komunitér. Je třeba e, vlastně hodně programů realizovat a přitom ta administrativní pomoc najednou chybí. V některých zemích prostě ta administrativa je pevně zakořeněná, kompetentní a tak dále, tam to funguje, ale v jiných zemích, kde to je slabší, no tak se ty věci potom realizují obtížněji. E, děkuji už předem, pane vicepremiére, za to, že odpovíte na naše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím dodržet e, určitou chronologii. Co se týče justice, když jsme e, vytvořili vládu asi před třemi lety, tak jedním z klíčových prvků, o kterých jsme v koalici diskutovali, eh, bylo to, že jsme si uvědomili, že je třeba simultánně bojovat proti velkému organizovanému zločinu a zároveň zlepšit situaci s justicí. Jedno bez druhého by nešlo. Posledních deset let jsme měli totiž zkušenost v tom smyslu, že někteří eh, velcí zločinci byli zatčeni, ale justice se s nimi nedokázala poradit, takže je třeba postupovat eh, na obou frontách. My jsme hodně zdrojů eh, vlastně eh, dali do tajné policie, ty, eh, tahle dala mladiče, radiče a velký, velké bosy, kteří se soustředují na prodej Eh, na obchodování s drogami. Eh, tak mladíž naštěstí už je dopaden. Teď máme prostě zase jiné cíle a specializujeme naše soudy a naše prokurátory eh, je třeba prostě dát dispozici, dát šanci těm úplně nejlepším a je třeba, aby si ti lidé uvědomili, že musí jít po těch velkých zvířatech. Pokud nebudou dopadeni velcí, Eh, zločinci, tak lidé nebudou věřit k tomu, že se něco děje eh, k dobrému. A teď nemluvím o Evropském parlamentu, ale o našich eh, občanech, kteří chtějí vědět, zdali země je spravována těmi lidmi, které si zvolili, anebo nějakými kriminálníky. Takže teď jde vlastně o to samou podstatu slibu, který náš prezident lidem dal. Teď už se nejedná o nějakou PowerPointovou prezentaci. Eh, chci říct, že šéf eh, americké DEA eh, byl před rokem v Bělohradě a skutečně poděkoval našim složkám za eh, a strategickou spolupráci, protože i díky našim lidem bylo skonfiskováno eh, pět tun eh, kokainu v Argentíně a v Uruguayi. Takže jsme dostali pochvalu a před dvěma týdny se zase podařilo i díky nám zajistit určité drogové bosy v Brazílii a v Itálii, Německu a Francii. Takže pozitivní nálada tady prostě je a e, prostě e, naše složky si vyměňují informace s ostatními a vytváří se tady určité klima důvěry, důvěry i mezi naší justicí a našimi policejními složkami a e, práce se pak lépe daří to je skutečně e, důležité, ale je to velmi komplikované. Jsme demokracií, e, tady, je oddělen, tady jsou oddělené e, pravomoce. Já jsem vlastně jediný ministr z té původní vlády, který je ještě ve funkci. Pamatuji si na ty nekonečné hovory, kde bylo vždycky říkáno, prosím vás, udělejte si pořádek prostě sami u sebe. Musíte Eh, tu svoji profesi sami vyčistit, nečekejte na to, až k tomu budete dotlačeni zvenku. Já musím říct, že toto se prostě neudálo, to se nestalo. Eh, Čedič byl pak zavražděn částečně, ono to bude trvat hodně dlouho a možná, že někde u sklenice vína či piva bychom to mohli probrat, ale ono prostě je tak, že prokurátor propustil z vazby dva lidi, kteří pak byli eh, v té skupině, která prezidenta zabila. Takže skutečně každý článek musí být silný, pokud chcete být dobrý. A já vím, že když nejsme tady v sále, tak Evropané hovoří o Balkánu jako o zemi, kde je korupce a kde je zločin. A my chceme se eh, zbavit této nálepky. Mladič byl již eh, eh, staven a my chceme tímto směrem pokračovat. Takže Eh, díváme se v oblasti justice na těch, do těch zemí, které nedávno přistoupily. Snažíme se poučit z jejich situace. Chceme dát eh, do těchto oblastí hodně peněz. Chceme si to prostě vyčistit a chceme také celou řadu reform udělat co nejdříve. Já s vámi naprosto souhlasím. Velký problém investorů je prostě takový, že říkají, eh, ano, tohle vypadá slušně, ale kdyby to začalo skřípat, mohu se tady spolehnout na justici? Je tady nějaká vláda práva? E, takže e, myslím, že jsem vám už k tomuhle něco řekl a také členům vašeho výboru pošlu prezentaci o situaci v justici teď. Nejsme ještě úplně e, v tomto směru spokojeni. Teď je tady otázka vlastně ústavy, Eh, všichni soudci a prokurátoři byli vlastně eh, jmenováni, prošli takovým procesem a teď jdeme do těch podrobností. Teď prostě musíme zajistit, aby eh, jsme zajistit, že, že tady prostě máme kvalitní, kvalitní lidi, abychom udělali minimální počet chyb. Máme teď eh, vysokou justičnou vysokou justiční radu, e, která, a to samé vlastně e, platí i pro prokurátory, tam jsou opravdu lidé z profese, tam je stát zastoupen minimálně. Takže hodně prostředků, hodně síly jsme dali právě do justice. E, mám takovou hrdinku, je její 35 let, je to ministrině spravedlnosti, ta porodila dvě děti během svého působení jako ministr ministrině eh, má šest bodyguardů, protože mezi tím potápí nejrůznější bosy z podsvětí a ona byla jmenována koordinátorkou pro boj proti korupci. Eh, takže máme také novou eh, agenturu, tam jsou E, prostě určité pravomoce typu pravomocí tajné policie, či e, nechci, nechci o tom teď hovořit do e, podrobností, ale mohu vám říct, že ta korupce opravdu v, Srbii, v Srbsku klesá. My jsme zatkli pět univerzitních profesorů, protože oni byli zachyceni studenty, kteří si nahrávali, jak tito profesoři po nich žádají peníze za zkoušky. A také jsme zatkli e, lidi, e, kteří chtějí, jsou zástupci velkých firm a kteří prostě dávají peníze. Není příjemné vidět primátora velkého města, e, jak jde do vězení, protože byl zachycen, jak prostě obchoduje s pozemky, jak prodává zemědělskou půdu a prodávají eh, dál potom firmám, které tam staví továrny a tak dále. Prostě tyhle věci se dějí, my se snažíme eh, věci ozdravit a to, eh, ten ozdravný proces opravdu probíhá a to jak na úrovni velké korupce, tak Eh, tak na úrovni těch menších eh, věcí. Budeme o tom ještě hovořit mnoho let, protože to není lehká věc. A pak také pracujeme hodně v oblasti prevence. Eh, snažíme se systematicky na, sledovat způsob, jak jsou činěna rozhodnutí na jednotlivých úrovních. A tam, kde prostě Eh, je to možné, se snažíme dávat všechno eh, na eh, internet. Vlastně všechny, všechna rozhodnutí obchodních soudů jsou okamžitě dostupná na internetu. Já teď prostě přestanu hovořit o justici, ale vím, že to jsou klíčová témata hovoříme o boji proti korupci, o e, justici a jejím postavení se na nohy, to je pro nás klíčové. Teď k těm dotacím. Řekl bych to asi takhle. E, pan Bokroš to dobře ví, protože on byl naším poradcem v této věci. Srbsko bylo e, tou zemí, které se, která se rozhodla, že prostě nedá e, peníze bankám, nedá jim dotace. My jsme prostě e, ty banky zavřeli. 80% z nich prostě rekapitalizace bank nedává smysl. A skutečně musím říct, že teď máme naprosto kvalitní bankovní sektor. 90 má v ruce evropský bankovní sektor, který je na tom u nás lépe než u sebe doma. My jsme prostě postupovali tímto způsobem. Takže co se dotací týče, tak eh, Srbsko má již deset let filozofii neoživování mrtvých pokojských. Samozřejmě jsme byli i kritizováni v tom smyslu, že jakoby nahráváme investorům, ale to přece nejsme sami aby tady vznikla továrna za jednu eh, miliardu, která bude prostě produkovat eh, obrovské množství automobilů eh, pro dáču a pro trh Chryslera, to prostě potřebuje investici 300 miliard eur. Investovat 300 miliard eur Prostě taková e, je situace, tady je velká mezinárodní konkurence a my prostě eh, chceme dávat možnost, eh, aby si lidé otevírali podniky, továrny eh, a firmy v Srbsku. A teď nevládní organizace. Lidé, kteří přicházejí do Srbska, tak jsou často překvapeni vysokou kvalitou těch, kteří v nevládních organizacích pod, pracují. Je to takový vedlejší produkt Miloševičovy doby. Celá řada kvalifikovaných lidí a lidí s, s integritou se prostě rozhodli, že nebudou sloužit tam tomu režimu někteří e, to byli profesoři třeba vyhození ze škol, tak se stali vedoucími představiteli různých nevládních organizací. Je to velmi živá, košatá scéna Ano, co, co jste řekl, e, samozřejmě přístup k finančním prostředkům pro e, nevládní organizace, to je velmi složité. IPA představuje nějakých 2 a 4 miliony eur ročně pro nevládní organizace. Minulý listopad, abychom pomohli nevládním organizacím, tak jsme vytvořili takovou takovou kancelář pro styk s nevládními organizacemi, která je pod eh, premiérem a eh, koordinátorem je vlastně, nebo vedoucím eh, této, tohoto úřadu je někdo, kdo, koho si nevládní organizace sami vybrali. Rovněž máme kancelář pro evropskou integraci, která má vlastně dohody s prakticky všemi většími nevládními organizacemi v zemi a představují tyto nevládní organizace nepochybně kompetitivní výhodu. Pokud jste úředníkem, tak to není vždy příjemné, protože nevládní organizace rády kritizují, proto tady jsou. Nemáme teď zrovna čas, ale mohl bych vám dát eh, velký seznam reform, které byly iniciovány právě eh, s tlakem nevládních organizací. Liberalizace. Tady bych skombinoval odpověď na dvě, tři otázky. Dobře. Já bych eh, si přál vědět, kdy přistoupíme. My to nevíme a pravidla hry jsou takové, že nikdo nechce eh, říct kdy. Eh, I když by to někdo třeba věděl, ale myslím, že to nikdo neví. Takže 2014 až 2020, dejme tomu, a pak 2018 Srbsko, dejme tomu, přistoupí. Černá hora, možná 2017, ne, ne. Myšlenka je taková, ona je totiž taková už rozvinutější řekněme to takhle. Nečekejme na to, až přistoupíme, aby došlo k těm změnám, které jsou nutné. E, prostě e, je to skoro takový rozdíl jako mezi dnem a nocí. A lepší je mít normální postup, e, jako člověk, který prostě prochází třeba obdobím mládí a postupně se stává dospělým. Takže eh, za prvé bych řekl, že soft, ty programy soft a programy hard by neměly být tak eh, přísně rozdělovány eh, teď budu asi trochu brutální, když máte velký objem peněz a rozdělíte to na nějakých mm, pár desítek malých projektů, které nejsou propojené, tak to není k ničemu. Ono se špatně e, všechno kvantifikuje, ale můžeme třeba v justici vidět e, určitý počet e, rozděle, rozhodnutí, která byla potom vlastně přehodnocena v té vyšší instanci. Jsou tady měřitelné údaje Eh, můžeme se podívat na počet nevyřešených eh, případů, na spoždění eh, v justici a tak dále. Takže tady vlastně musí být taková kombinace těch programů soft a programů hard na víceleté období, které mohou být nějakým způsobem propojeny. Mohu uvést případ tedy justice, ale pak je tady třeba silniční infrastruktura. E, pokud dopravní sektor e, je e, opravdu totálně znečišťující, pokud je zastaralý a tak dále, tak se nemají peníze věnovat pouze do výstavby nových komunikací. Je třeba myslet i na ty další součásti. Takže jak soft, tak hard části by měly postupovat paralelně. A na by valé rozšíření. Tady opravdu vznikla určitá únava, bylo to tady řečeno, my to víme, e, takže je to pravděpodobně nejhorší období e, pro dělání e, programu MMF. To je těžko si vymyslet, že by to, někdo, že by to ještě mohlo být horší. Ale bylo by dobré, kdyby tento lineární postup byl zaveden. Jistě ne mechanicky, nemělo by to být 20 nebo 30 po každé, každým rokem. Mělo by to být propojené s eh, tím pokrokem v jednotlivých kapitolách. Eh, prostě eh, potřebujeme tady mít nějaké mezistupně, nějaké takové me, průběžné stropy. Nesmí to být jenom takhle prostě otevřené pokud se, dejme tomu, nic nezmění v řádu desetiletí, no tak jednoho desetiletí, tak eh, to eh, by nebylo dobré. Takže postupné cíle eh, a myslím, že o tomhle bychom měli ještě hovořit dál a teď eh, začlňování. Naši eh, senčtí přátelé eh, přišli na jednání a řekli, že to podporují. Nemají zatím ale ještě vládu, já doufám, že ji budou mít brzy, tak zatím tedy neměli pravomoc pro někoho, aby to podepsal. Ale co se týče Kosova, tak ve Washingtonu E, paralelně s jednáním Světové banky a e, IMF jsem hovořil s, kolegem, s kolegou z Kosova, který má na starosti ekonomiku a finance. E, uvidíte ten dokument, je tam také možnost pro další Eh, my prostě neuznáváme Kosovo a bohužel ho také, teda nebo neuznává ho také dalších pět eh, zemí členů Evropské unie a my těžko můžeme podepisovat něco s někým, koho neuznáváme. Eh, samozřejmě chceme podepsat něco, co by Kosovo pomohlo, ale oni také s tím mají určitý problém. Například v loňském roce jsme předložili návrh usnesení o dialogu, měli jsme čtyři kola dialogu, dialogu s Prištinou a e, pan Cooper e, z týmu paní Ashton e, bude snad schopen také nějaké podrobnosti k tomu dát. A v letošním roce chceme dělat dvě věci. Nejprve jsou to ty celní známky a pak je to také reprezentace Kosovo v regionálních formátech, protože teď ta situace je taková, že to je problém. Srbsko prostě eh, chceme, eh, chce tento problém řešit. Srbsko nechce zmrazený konflikt. Eh, Srbsko chce, aby tohle bylo vyřešeno i dobře si uvědomuje, že to je předpoklad pro její přistoupení. E, a pak samozřejmě je tady otázka druhé strany, otázka Prištiny. Takže náš cíl přistoupit k Unii je velmi silným stimulem pro to, abychom dospěli k historickému kompromisu, protože problémy nezačaly s Miloševičem a také s Miloševičem neodešly. Takže asi tolik, co se týče začlenování. Hovoříme s komisí o těchto věcech. E, nový DG je pan Salina a pak je tu pan Schumann, který má na starosti IPA. Komise na květnovém jednání v Záhřebu již vytvořila takový poziční dokument, který prokazuje větší míru flexibility. Ale řekl bych to asi takto. Je to zatím takové váhavé. Evropský parlament by možná mohl pomoct Evropské komisi, aby byla méně váhavá. A to by bylo velmi užitečné. A ještě k té bulharské otázce, i když paní eh, kolegyně již odešla, uvedu jeden příklad. Evropa chce mít různá připomínky propojení eh, zemního plynu na severu, na východ, na jihu, na všude. Eh, je tady Nabucco, South Stream a tak dále. Eh, Günther Oettinger požádal našeho ministra pro energetiku a bulharského ministra pro energetiku, aby se sešli a aby prostě Peniš na jihu Srbska a Sofia byly propojené plynovodem. Ono je to i v zájmu Evropy. Vzhledem k tomu, že se jedná tedy eh, o Bulharsko, který má, které je členským státem Uniem, tak má 65 milionů eur a přitom je ten úsek na bulharské straně pětkrát kratší a ten terén je tam mnohem jaksi jednodušší e, na výstavbu e, než u nás. A my jsme dostali 2 miliony na e, to, abychom udělali studii proveditelnosti. Nechceme, aby nám to celé financovala Unie, ale řekl bych asi tolik. Deset let a já jsem byl ve všech těch vládách, Eh, jsme prostě eh, prokázali, že jsme odpovědní. Máme velmi eh, zdravý bankovní systém, máme velký, velmi nízké zadlužení, takže prostě velká Evropa si nemůže představovat, že my sami budeme prostě budeme financovat všechny projekty, které navíc nejsou pouze v našem zájmu. My to prostě sami nemůžeme zvládnout. Prostě nemáme ten, tu fiskální ty fiskální svaly a kapacity, abychom to dělali. Já neříkám, že by to měla dělat Evropa na západním Balkánu a v Srbsku, ale je tady prostě velké, široké polo, pole působnosti a situace win-win pro čisté pláce, protože to jsou tendry, které získají evropské podniky, evropské firmy e, a to jak malé, tak velké já ne, nebudu hovořit o tom, že Číňané staví dálnice v Polsku, to je zase na jiné setkání, ale každopádně takhle jsem to chtěl ilustrovat na jednom příkladu. A teď ta ekonomika. Poté, co eh, došlo k tomu, k čemu došlo v eurozóně, tak my víme, že se eh, minimálně 20 let nebudeme pokoušet vstoupit do eurozóny. Naší měnou je dinár. V takovémto případě bychom měli mít dinorizovanou a ne euro, eh, ekonomiku založenou na dináru a ne na euru. A způsob, jak to učinit, je samozřejmě mít udržitelnou eh, situaci eh, a prostě nemůžeme si s penězi hrát, ale musíme je pevně držet. My jsme prostě šli do Washingtonu, aniž Eh, bychom byli tlačeni Bruselem. My jsme prostě viděli, že přichází finanční tsunami a tak jsme se snažili včas adaptovat. A já si myslím, že to celkově bylo docela úspěšné. Ale to, co to přineslo, je nezaměstnanost. Prostě z 13,6 eh, se nezaměstnanost zvýšila na 19 a lidé v chudobě eh, jsou z 6 na 9 a ne, eh, musím říct, že jinak jsme na dobré evropské úrovni, takže máme určité regionální odlišnosti eh, eh, mezi, na škále mezi 1 až 7. Máme samozřejmě situaci odlišnou v těch venkovských oblastech, kde žijí některé menšiny, což samozřejmě k tomu také přispívá. Máme už jenom pár minut, a tak bych možná ještě řekl Eh, pár slov euroskeptikům. Proč by mělo Německo platit? Nemělo by. Já myslím, že by nemělo platit, ale my tady mluvíme e, o nemluvíme o velkých či malých částkách peněz. Za druhé, eh, velmi silně si uvědomujeme, že prostě atmosféra je taková, že nemůžeme volat po Evropě, aby platila. Eh, o to nejde. My tady navrhujeme, aby se prostě lépe eh, definovaly projekty, které jsou výhodné pro obě strany. Dám vám jeden příklad, který je velmi eh, aktuální. Eh, v prosinci 2009 Srbsko a později pak i další země z západního Balkánu dospěly k zrušení vízové povinnosti. Nějakých 3,3 milionů Srbů má teď ten magnetický pas a chci říct, že to je firma eh, Mühlbauer, která teď eh, vlastně otevírá eh, továrnu v Srbsku 6 milionů našich občanů překročilo šengenské hranice. Z těch 6 milionů byl problém ze 17 tisíci, to znamená s lidmi, kteří požádali o azyl. A to Eh, bylo postačující pro změnu v šengenském nařízení, to bylo postačující pro vytvoření napětí mezi naší zemí, Švédskem, Německem, Lucemburskem a Belgií. To bylo postačující pro to, aby se začalo hovořit o integraci Romů. Já jsem eh, předsedou Rady, Národní eh, rady pro inkluzi Romů. A není to náhodou, je to otázka etická, je to otázka politiky nebudu vám to říkat v nějakých technokratických termínech, ale dám vám příklad. 21 eh, romských rodin v malém městě Pozorevač eh, to byli lidé, kteří prostě eh, byli vytlačeni z Kosova. Celá řada těch, kteří byli prostě vytlačeni z Kosova byli Romové a žili v hrozných, hrozných podmínkách. My jsme po, my jsme prostě postavili s nějakými 300 tisíci eury 20 či 21 bytových jednotek, ne vysokých domů, ale e, jednotek, které jsou prostě pro e, Romy vhodné. Já jsem tam byl několikrát. Řekl jsem jim, že se budu vracet. A oni tam mohou zůstat za podmínky, že všechny jejich děti chodí do školy. A všechny jejich děti opravdu do školy chodí. A rovněž Eh, je tady další eh, pro ně pomoc. Oni nemají ten lidský kapitál, aby ty děti eh, prostě pomá- aby těm dětem pomáhali. A tam byla taková malá holčička, osmiletá, ta skákala štěstím. Říkala, já jsem úplně hrozně šťastná. Jak to, že jsi tak šťastná? Protože teď mohu chodit do školy, mohu se učit. Nemohla jsem se prostě předtím učit, protože jsme neměli elektřinu, pane Dželiči děti chodí teď do školy a zkušenost prostě e, ukazuje, že toto je ten úplně nejlepší způsob, jak lidi stabilizovat, jak je připravit do práce a na skutečný život. Já neříkám, že to Evropa má dělat za nás, ale že by měla víš, e, více sledovat možnost e, společných projektů, které by byly výhodné pro obě strany, pro oblast sociální, pro infrastruktury, ekologii a tak dále. A když se prostě podíváme, podíváme na ty čísla, tak těžko mě může někdo přesvědčit, že nějakým jenom přeskupením těch prostředků, protože o tom tady vlastně hovoříme, by se tady stala nějaká velká změna, co se týče eh, nějakých finančních nákladů. Pak je tady ještě otázka dalších e, úspor, e, stabilita e, západního Balkánu, to je velká úspora. Každý myslí na náklady, náklady z uprchlíky a tak dále, ale to je třeba vidět v souvislostech. A závěrem bych chtěl říct, že máme také tady CEFTu, což je, mezina, což je regionální ekonomická E, e, vlastně integrace, které se podařilo e, vlastně v obchodní oblasti vydržet lépe než ostatní podobné formace. A představte si, my teď máme pravidelná setkání mezi premiéry Chorvatska, Slovinska a Srbska. Už se to v poslední době stalo třikrát. Nehovoří se o politice, hovoří se o projektech. Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko vytvořili společně uh, Eh, společnost, která se jmenuje Corridor ten Freight. Uvědomili jsme si, že společně opravdu můžeme v oblasti dopravy a dopravy zboží být mnohem efektivnější. A mohu vás ujistit, že to eh, bylo před deseti lety naprosté tabu. A teď eh, najednou možná Eh, si říkáme, že bychom to měli udělat jako kdysi, jako skandinávci a mít jednu leteckou společnost, spíš, spíš než hodně malých, které jsou ztrátové. Ale to je ještě hudba budoucnosti. Děkuji vám všem za pozornost, eh, za to, že jste nám věnovali tento čas. Velice si toho vážíme. Nechceme po vás modré z nebe. Eh, to není prostě reálné a není na to ta pravá chvíle, ale s trochou zkušeností z deseti let tými zkušenostmi vás žádáme, abyste se e, prostě podívali na ty společné zájmy, které tady existují mezi námi. Pokud budeme postupovat tímto směrem, e, tak to bude dobré. My, místní politici, kteří musí e, řešit očekávání svých občanů, potřebujeme prostě dost nástrojů pro to, aby Evropa žila i v našem regionu. Pokud nebudou projekty, pokud nebude přistoupení, tak já se ptám, na jakém základě můžeme tady vlastně o Evropě hovořit. Je prostě třeba se na věci dívat s nadšením a také s trochou realismu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane vicepremiére, za to, že jste odpověděl na všechny otázky a musím říct, že pro ty z nás, kteří jsme viděli s krvácejícím srdcem před 20 lety, jak se Jugoslávie pokrývá plameny Eh, tak eh, musíme konstatovat, že jistě Slovinsko už je uvnitř Unie, Chorvatsko končí přistupovací proces eh, a že Srbsko je teď v dobrých rukou a když slyšíme, s jakou moudrostí a s jakým nadšením a dynamismem hovoříte, tak z toho může mít jedině radost. Dobře jsme pochopili vaše sdělení, především co se týče toho období, které bude pokryto příštím finančním rámcem víceletým. Vy vy se teď sejdete s představiteli našeho výboru AFET a budeme v kontaktu, abychom tedy dále mohli spolupracovat. Děkuji, končím dnešní zasedání.